Dámy a pánové, dobré odpoledne. Welcome to this extraordinary meeting. Vítejte na mimořádné schůzi výboru Jury Čekají, čekají nás dvě hlasování podle programu. Doufám, že všichni eh, vložili eh, své hlasovací karty do zařízení. Vypadá to, že ano, protože obě hlasování mm, eh, bude jmenovité a začneme hlasováním o směrnici autorských právech. Zahy hlasování. it's okay now. Yeah? Uh, we have one EPP too many vote. Jeden z EPP navíc. It's okay. Now, now it is, now it is okay. I close the... Je to v pořádku, takže končím hlasování a drtivou většinou návrh byl přijat. So congratulations to the reporter. Blahopřeji zpravodaji a stínovým. A nyní budeme pokračovat druhým hlasováním o e, tom certifikátu pro dodatečné ochraně pro e, léky za hlasování. One EPP too Jeden z EPP navíc. still one EPP too many stále jeden z EPP je zde navíc. You are missing. I close the vote. Končím hlasování. Nemohu ukončit, protože pořád jeden za EPP je navíc. Tak, teď je to v pořádku, končím hlasování a Návrh byl drtivou většinou přijat. Blahopřeji zpravodaji i stínovým zpravodajům a děkuji, že jste přišli na dnešní schůzi.